OK, je vous propose de commencer. Donc vous avez Abychom zahájili jednání, máte návrh pořadu jednání, takže předpokládám, že ho můžeme přijmout. Jaké máte jazyky? Máte tady všechny jazyky, kromě velštiny a chorvačtiny. Dostali jste také zápis, schválení zápisu ze schůzy. Pokud nemáte teda lépe řečeno žádné připomínky, tak je můžeme tyto zápisy vnímat jako schválené na závěr zasedání. Takže navrhuji, abychom zahájili hned naše slyšení. Ale chci připomenout, že 23. března náš výbor měl výměnu názoru ohledně problematiky sociální ochrany a návrhu komise ohledně koordinace systému sociálního zabezpečení. Připomeňte si, bylo to za přítomnosti komisaři Marian Tejsenové, která představila svůj návrh na přepracované znění. Takže je to veřejné slyšení dnes, takže budeme mít příležitost pokročit dále v této tematice. Jsem přesvědčen, že to bude užitečné. Pan Balas je stínový zpravodaj a bude pokračovat v této práci. Využijeme tedy vystoupení tří řečníků dnes. Jednak tady vystoupí doktor Eichenhofer, který je bývalým profesorem pro občanské právo a pro právo sociálního zabezpečení na univerzitách v Osnabruku a Věně v Německu. Dále si vyslechneme vystoupení paní Evelyn de Jong, která je specialistkou na daně, seniorkou v firmě Ernst Jung v Eindhovenu v Nizozemsku. A na závěr bude hovořit pan Carlos Garcia de Cortazar Nebreda, který je náměstkem eh, pro sociální záležitosti, výchovu, kulturu, zdraví a spotřebitele na Ministerstvu pro zahraniční věci a spolupráci ve Španělsku. Každý bude mít možnost hovořit 10 minut a poté si budeme moci vyslechnout názor zpravodaje a stínových zpravodajů a bude možné položit případné otázky a vyjádřit připomínky. Takže nejdříve bude hovořit pan profesor Eichenhofer. Mikrofon, prosím. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, srdečné díky za vaše pozvání. Jde to? Ano. Ten návrh, o kterém bych chtěl hovořit, v podstatě se týká tří velkých témat evropské sociální politiky. Nejdříve v posledních letech se objevila otázka judikátu Evropského soudního dvora. Ta se vyostřila z hlediska toho, jaké vztahy tady mají být mezi ustanoveními koordinace sociálního zabezpečení a principem eh, svobody pohybu evropských občanů. Je tady celá řada velice zásadních rozhodnutí, která padla právě v této otázce a měla by být využita právě e, k tomu, aby se rozvinulo toto právo koordinace. Je tady tedy návrh, který se zabývá také koordinací dlouhodobé péče a dále je tady nový návrh z hlediska dávek nezaměstnanosti. Tady je celá řada v této souvislosti ještě jednotlivých návrhů, o kterých ovšem nebudu hovořit jako o zásadních otázkách. Nejdříve bych se zmínil k tomu velkému tématu, to znamená sociální pomoc, práva a koordinace. Evropský soudní dvor, dvůr přijal celou řadu rozhodnutí a ukázalo se, že v těch jednotlivých případech z hlediska odůvodnění sociálních dávek těch neaktivních občanů koordinace musí se opírat o stejné zachování, stejné chování vůči těmto občanům a je nutné samozřejmě vycházet z estátu e, eh, pobytu. Toto samozřejmě eh, je také ve shodě s článkem, který se týká svobody pohybu podle článku 420. To znamená, osoby, které potřebují eh, sociální pomoc a také dávky eh, nemocenské by neměly být výjímány. Toto vše by mělo být začleněno tedy do ustanovení a mělo by tedy zde se opírat o jednu zásadní věc. Mělo by to být v úvodním ustanovení a mělo by to být převzato také do článku 47. To znamená, že Evropská unie při přepracování příslušnosti členských států musí vycházet z principu lidských práv, které jsou obsaženy v kvartě lidských práv a dále z lidských práv tak, jak jsou ustanoveny v Evropské umluvě o lidských právech. Jistě víte, dámy a pánové, že v rámci umluvy o lidských právech i sociální práva jsou chráněna a je nutné zabránit eh, diskriminaci, která je zakázána v této umluvě. Je tady ovšem otázka, zda tato judikatura a tato tradice, ke které se Evropská unie hlásí, zda je to relevantní také pro členské státy z hlediska uh, uspůsobení této pomoci. Dalším tématem je dlouhodobá péče ta není ve všech státech vnímána jako vlastní dávka. Ale tato dlouhodobá péče je začleněna do tohoto návrhu a komise navrhuje, aby tyto dávky byly začleněny do koordinačního systému. Ty hlavní principy, které vycházejí z judikatury soudního dvora již po dobu deseti let, by měly zajištit regulaci těchto dávek dlouhodobé péče. To znamená, měli bychom vycházet z vývozu dávek a v případě, kdy je nutná tato dlouhodobá péče, tak je nutné ji vnímat stejným způsobem, jako je zdravotní pojištění. Vyvolává to určité podráždění, protože tady je určité ustanovení, které by mělo zabránit tomu, aby nemocní a zároveň dávky dlouhodobé péče byly součástí stejného balíčku. Musíme si uvědomit, že koordinace narazí na určité hranice, pokud mezi těmi eh, členskými státy existují zásadní strukturální rozdíly z hlediska toho, zda dlouhodobá péče má být vnímána jako nemocenské pojištění, nebo to má být samostatná sociální dávka. Jsou to rozdíly, které prostě tady existují vzhledem k tomu, že dlouhodobá péče je i technicky odlišně financována v těch jednotlivých členských státech. Ten nejdůležitější, kompon, nejdůležitější komponenta eh, se objevuje ve zpracování dávek nezaměstnanosti. Co se týče koordinace dávek v případě nezaměstnanosti, zde se tato na, tento návrh odklání výrazným způsobem od předchozích ustanovení, to znamená vývozu dávek. To je tady omezeno. Dochází tady k sčítání těch období, dále je tady zvláštní ustanovení pro příhraniční a přeshraniční pracovníky. A tento návrh stanovuje, že tyto speciální přístupy by měly být přepracovány v tom smyslu, že dávky pro nezaměstnanost budou velkorysejší, místo tří měsíců až šest měsíců. V některých státech to může být ad, finitum, to znamená nekonečné období. A to znamená, že se to vztahuje na přeshraniční pracovníky. Jsou to osoby, které žijou ve státě A, ve státě B pracují a v budoucnosti je to stát B, který jim bude vyplácet dávky v nezaměstnanosti. Jinak řečeno, co se týče financování této sociální dávky, dojde k této zásadní změně z hlediska nárokování. Podle mého názoru v současném ustanovení tento princip neplatí. A máme tedy velké potíže z hlediska vypočítání a kalkulace těchto dávek nezaměstnanosti. Tedy jakým způsobem je převádět. Například v Německu je to výrazné z hlediska Švýcarska, kde například příjmy jsou velmi vysoké. A jde o to, zda tedy máme vycházet z toho e, příjmu, který by byl vyplácen e, ve státě bydliště. E, zda to máme převádět v poměru 1 ku 1, a jakým způsobem tedy rekonvertovat nebo rekalkulovat tyto dávky. Toto nám bude odpadat podle nového nařízení. Princip vývozu dávek zde bude zakotven. To je velká výhoda. Další výhoda spočívá v tom, že platné právo je takové, že ta nerovnost, vzhledem k tomu, že vlastně platíte eh, příspěvky v zahraničí a pak musí dostat, do, dojít k transferu z hlediska vyplácení těchto dávek podle tedy těch období tři nebo pět měsíců. Toto ustanovení v praxi se projevilo jako nepraktické, neproveditelné, takže toto odpadne v případě nového ustanovení ohledně těchto dávek v nezaměstnanosti, což velice vítám. Co mi připadá problematické z hlediska tohoto záměru? tyto základní principy, to znamená ten stát, v kterém pracujeme, by měl vyplácet dávky, eh, nebude v podstatě se stávat na ty, kde ta, to období bude, bude kratší než 12 měsíců. Co to znamená? Eh, znamená to, že ten stát, eh, původní stát bydliště, bude i dále příslušný. Znamená to, že tady nebude vznikat nárok na dávky v nezaměstnanosti, pokud se to bude týkat toho období 12 měsíců. Bude to diferencované, komplikované, bude to tedy těžko proveditelné. A samozřejmě mm, tady budou existovat případně také soukromá ujednání, která by měla nějakým způsobem vyplnit tyto problémy, to znamená, že tady bude do toho vstupovat také soukromé právo. A tím jsem vyplnil čas, který mi byl věnován. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji, pane doktore, alespoň za toto shrnutí a já rovnou dám slovo paní eh, Erin Dojan. With you today about the proposal of the new text. Um, Děkuji vám za pozvání a dovolte mi nejprve, abych se představila, jsem eh, součástí mezinárodní eh, sítě pro otázky sociálního zabezpečení a v této diskuzi se zaměřím především na praktickou stránku věci eh, v oblasti tedy práce mm, přes hranice u mm, pracovníků a podniků a Já se myslím, dnes se omezím na to, že budu hovořit o dávkách v nezaměstnanosti a o dlouhodobé péči. Co se týče dávek v nezaměstnanosti, můj kolega už se zmiňoval o tom, že na počátku se tato změna zdá být logická pro přezraniční pracovníky, protože ve státě, kde naposledy pracovali, je také stát, kde přispívali do sociálního zabezpečení a to se tedy stane státem, který bude zodpovědný za výplatu dávek v nezaměstnanosti. Ale když hovoříme k přezraničním pracovníkům, tak jim to nepřijde logické, protože teď, když budou nezaměstnaní, tak se o ně bude starat ten stát, ve kterém bydlí, ve kterém mají trvalé eh, bydliště. Takže mm, pro ně by nastala taková zvláštní situace. Eh, samozřejmě, že to může být prospěšné pro eh, ty, eh, kteří pracují eh, v zemi, kde jsou vyšší, vyšší dávky v nezaměstnanosti, pokud jde k takovéto změně a naopak. Také, když bude platit ten stát, ve kterém pracuje pracovník, tak je to logické pro zaměstnavatele, protože tímto způsobem bude moci Eh, mm, vytvořit eh, soulad se svým eh, plánem pro sociální zabezpečení a nebude to tedy na té zemi, kde bydlí on pracovník. Například se může stát, že pracovník souhlasí se svou výpovědí, se ztrátou pracovního místa, a pak by mu stát, ve kterém bydlí, mohl říci, no ale vy nemáte v tom případě eh, nárok na eh, dávky v nezaměstnanosti. Eh, takže by ty dávky nezaměstnanosti správně měl tedy vyplácet ten stát, ve kterém pracoval pracovník. Podívejme se tedy přesněji na to, jaký dopad by měla tato změna. Například jsou tu určitá přechodná pravidla, čemu se vztahují, je zapotřebí, aby fungovaly dobře pro ty situace, které můžeme mít v současnosti. A také eh, ten eh, souhrn 12 měsíců, to znamená eh, několik po sobě jdoucích měsíců a nebo akumulace jednotlivých měsíců v, v, za určité období. To je tedy ten časový rámec, který zde máme, a o kterém musíme uvažovat, jak bude fungovat a tak, jakým způsobem se bude realizovat, prosazovat tato legislativa, jak ten příslušný členský stát zajistí, že nezaměstnaná osoba bude plnit veškeré podmínky k tomu, aby měla tedy právo na příjem dávek v nezaměstnanosti, že tedy budou souhlasit eh, tato pravidla a podmínky. Když se podíváme na další téma, je to nová kapitola, která se vztahuje eh, k přídavkům pro dlouhodobou péči. Eh, ono se to zdá být velice eh, logické, zdá se to jaká, jakési pokračování toho, co už dnes máme. V podstatě je to nová kapitola, která přejímá současná pravidla, ale když se na to podíváte podrobněji, zjistíte, že to současné změní vede ke změně, změně koordinace u dlouhodobé péče a Například někteří lidé by mohli eh, ztratit, například eh, penzisté, pokud eh, budou přijímat penzi z více států, tak myslím, že právě toto, tedy takovýto dopad nebyl cílem on, oné změny v legislativě a také se to může dotknout osob pracujících v institucích. Ještě bych se ráda zmínila o perspektivě eh, běžné činnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, eh, skutečnosti, kterou prožívají. A ti eh, říkají, že stávající že u tohoto stávajícího návrhu neočekávají v tuto chvíli nějaký zvláštní dopad. Myslí si, že největší výzvou pro mezinárodní zaměstnavatele je Eh, vysledovat, eh, kde se vůbec pohyboval eh, onen zaměstnanec, že v danou chvíli plnil veškerá ta pravidla a podmínky pro sociální zabezpečení. A velice pravděpodobně se může stát ve světě, kde lidé jsou velice mobilní a mohou pracovat i z domova, že systém sociálního zabezpečení mohou převést do země, kde bydlí a e, může se stát, že se budou muset zaregistrovat ve své domovské zemi e, a to může být e, zahraniční, tedy může to být v případě Mm, může to být eh, v jiném jazyce a může to sebou nést tedy eh, složitou situaci eh, v případě, že se nejedná o systém a jazyk, který buď zaměstnavatel nebo zaměstnanec dobře znají. Což by tedy bylo užitečné, aby vzniklo jakési jednotné okénko nebo nějaký jednotný vstup. A tímto způsobem by se velice podpořil, podpořil volný pohyb. Podíváme-li se na to, jak se mění svět, jsou tu také různé inovativní možnosti práce do budoucnosti, například hm, eh, práce na dálku, teleworking, práce z domova. V tuto chvíli mnozí zaměstnavatelé eh, podněcují pracovníky, aby nepracovali v kanceláři, ale doma eh, a nerozlišují mezi vnitrostátními pracovníky a zahraničními pracovníky. Ano, měli by, ale pokud mezinárodní pracovník může takto pracovat z domova, tak to také velice dobře může znamenat, že kvůli tomu, že pracuje z domova, tak přejde do jiného sociálního systému, protože víte, že 25 eh, pracovníků, kteří Eh, pracují z domova, pracují ve svém, tedy domovském eh, sociálním zabezpečení. Což může znamenat, že to bylo různé eh, rozdíly ehm, mezi mezinárodní a, a vnitrostátní pracovní sílou, což může být pozitivní i negativní dopad. Je zapotřebí se podívat na pravidla pro koordinaci, ehm, která stále platí i v tom měnícím se světě. Něco jiného je, když se podíváme na eh, pravidla pro koordinaci z pohledu vysílání pracovníků a pracování ve více státech. Ehm, před mnoha eh, lety se uvažovalo o tom, že eh, vysílání pracovníků znamená, že pracovník tam bude pracovat 100% svého času. Nicméně svět se zmenšilo té doby, lidé jsou mobilnější a pracují mezinárodně, pracují v různých zemích, a pak se vracejí eh, do eh, svého domovského státu, odkud byli vysláni eh, pravidelně. A to by mohlo znamenat, že kdykoliv eh, ten pracovník přesune svůj trvalý pohyb, tak by eh, vlastně měl posun, přesunout i eh, své zabezpečení, což vlastně si nepřeje většinou ani ten zaměstnanec, ani zaměstnavatel. Takže ten mm, mm, odstavec 16 se může splnit, nicméně je to velice dlouhá procedura. Pak mám ještě přílohu, kterou vám mohu poskytnout později a celou řadu dalších témat. Myslím si, že by stálo za to se na ně podívat, ale jsou to technická mm, témata, možná při diskuzi se o nich můžeme zmínit. Děkuji vám. Euh, Děkuji vám za toto vystoupení, které se týkalo výhod a nevýhod pro zaměstnance i zaměstnavatel, ale a hlavně otázku nových profesí, které musíme také zahrnovat do našich našich úvah. A e, mezi tím přišla skupina návštěvníků, které pozvala paní Moran Šachti, které přicházejí z pilotního licea, které je mezinárodní inovující liceum z Poitiers. Poitiers je mě, francouzské město známé právě e, svými inovacemi, takže vítejte tady mezi námi. A není rovnou Nyní rovnou předám slovo panu Carlosu Garcia de Cortazar Nebreda a také má 10 minut. Děkuji za pozvání na tuto schůzi. Pokud bych byl zákonodárcem, a tak bych uvedl, do dokumentu, že čtení bez přípravy může škodit zdraví. Právě mým cílem je, aby čtení návrhu komise eh, nebylo, neříkám, neškodné, o to nejde, ale aby to nebolelo ještě více. Pamatuji se, když jsem poprvé četl nařízení 1408, připravoval jsem vstup Španělska do Evropské unie. A vypadalo to poměrně složité, říkal jsem si, vůbec tomu nerozumím, ale nakonec jsem to pochopil a e, bylo to dobré, takže si z toho nic nedělejte. Nařízení 883.04 e, začalo e, v roce 1997 a skončilo v roce 2004, což znamená, že máme sedmiletou lůtu, to je sedm let jednání, pak to vstoupilo v platnost v roce 2010, to znamená o 13 let později po té, co to komise ten návrh prezentovala. Já prostě bych chtěla, abyste pochopili, že ať už eh, bude tento složitý nástroj jakkoliv eh, změněn nebo jakýkoliv návrh eh, změny bude předložen, bude to vypadat složitě, protože komise přistupuje k celé řadě různých aspektů samotného nařízení. Ale osobně si myslím, že je potřeba se věnovat zásadní otázce a to je boj s podvody a se zneužíváním systému. A e, to jsou případy, kde se určitě všichni shodneme a my si musíme klást otázku, zda použitý nástroj je vyvážený, zda e, odpovídá té požadované rovnováze. Od té doby, co jsme eh, schválili eh, eh, nařízení 883, tak vlastně byla přijata jenom jedna drobná změna, myslím v roce 2010, jestli se nepletu. A v tuto chvíli tento návrh já považuji jako návrh mnohostraný. Přistupuje k celé řadě aspektů a musíme se na ně tedy podívat detailně. Já vás chci seznámit se dvěma myšlenkami. Dokument obsahuje samozřejmě politické věci a technické věci. Co se týče politických i technických návrhů, já budu hovořit o třech. A e, nicméně předřečníci o některých z nich už hovořili a jejich prezentace byly velice správné takže bych tam doplnil možná jsem tam nějakou poznámku, ale obecně princip rovnosti zacházení. Je tam bod odůvodnění 5, který je klíčový pro porozumění toho návrhu a hlavně potom článek 4 odstavec 2 Tady se hovoří o principu rovnosti zacházení, který ovšem podléhá určité podmínce. A členské státy mají možnost tam doplnit určité restrikce, co se týče dávek sociálního e, zabezpečení pro osoby ekonomicky neaktivní. Je to formulace, která reaguje na judikaturu soudního dvora. A my bychom možná mohli říct, že jde ještě dál. A na rozdíl od rozsudku soudního dvora, který končí u takové červené nepřekročitelné linie, tak tady návrh komise tuto linii překračuje. A já vysvětlím proč, já, nebo jak to já chápu. To je jeden z případů, eh, o které se opíral návrh komise, to je eh, případ Peter Rail. Co říká soudní dvůr eh, ve věci Peter Rail? Tam uvádí, že nelze vyloučit rovnost zacházení automaticky, a to za žádných okolností. Takže pokud bychom to četli jinak, pak bychom to chápali tak, že za určitých odlišných podmínek může, můžou vzniknout odlišné podmínky, nebo že to nelze aplikovat automaticky. Takže když to budeme interpretovat, protože v nejlepším případě se jedná o interpretaci, která neodpovídá eh, jaksi znění návrhu komise, tak eh, je to možná eh, biankošek pro některé země, konkrétní země, aby mohli vyloučit celou řadu sociálních dávek pro neaktivní osoby. A pak si kladu otázku, zda to není pandořina skřínka, která by se tu mohla otevřít. Na to mi řeknete, že judikatura to takto uvádí a stanovuje v určitých případech toto v případě Peter Bray a že to je velmi důležité. Potom eh, byl případ Spojené komise proti Spojenému království, kde eh, tedy eh, vyhrálo Spojené království. Já to nebudu posuzovat a nebudu říkat, že to bylo před Brexitem, ale citoval bych z rozsudku několik věcí. Soudní dvůr připouští, že se jedná o nepřímou diskriminaci. To je první věc. Za druhé, soudní dvůr Eh, uvádí, že tato nepřímá diskriminace může mít dopady eh, na eh, jaksi řízení ve Spojeném království, ale zamítá návrh komise, protože tvrdí, že komise nedoložila dostatečné důkazy. Ale pokud tedy v budoucnu by třeba komise předložila dostatečné důkazy, podle této logiky by to bylo v rozporu s principem přiměřenosti. Ta eh, eh, nerovnost zacházení by byla v rozporu s principem přiměřenosti. Ale zastávající situace tento návrh nařízení eh, tak v něm již akceptujeme cosi, co, kom, co soudní dvůr už rozhodl. Takže my tímto návrhem vlastně jdeme až na krajní mez eh, volného pohybu. Já se nebudu zabývat dávkami v nezaměstnanosti, protože o tom hovořili předřečníci a, a velice správně. Já bych citoval pouze eh, drobnou věc. Poprvé v nařízení je, e, bylo stanoveno tříměsíční čekací období. Jinými slovy, vždycky je to poslední stát, e, který vyplácí dávky v nezaměstnanosti a k tomu sčítá období zaměstnání e, odpracované v ostatních zemích. A tam je uvedeno, pokud pracovník v posled, na, na, v poslední době neplatil eh, poj, eh, pojištění v nezaměstnanosti za poslední tři měsíce, tak to znamená eh, kvalitativně zcela něco jiného. Takže já bych vysvětlil, co by se stalo. Když by třeba člověk A pracoval podle stávajících norm ve, ve státě A 24 měsíců, odcestuje do státu B, tam pracuje dva měsíce a najednou je nezaměstnaný. Takže podle stávajících pravidel stát B mu má eh, platit dávky v nezaměstnanosti za tu dobu 24 plus 2. Podle návrhu komise ve stejném případě, kde stát a v něm tedy pracoval eh, dva roky a v druhém státě zase tedy ty dva měsíce, pak by dávky v nezaměstnanosti platil stát A, ale dejme tomu, že ten dotyčný nemá jiné vazby se státem A a ty dávky v nezaměstnanosti, zatímco bydlí ve státě B, vyplácené státem A třeba nejsou odpovídající, neodpovídají životní úrovni nebo dávkám, které dostávají nezaměstnaní ve státě B. A to vyvolává celou řadu pochybností. A to také v souladu s článkem 48 SFEU, kdy je potřeba sčítat všechna uh, období. A tady všechna období jsou vlastně, tam, tam dochází ke změně interpretace tohoto článku 48. A vzhledem k tomu, že mi zbývá už jenom 20 vteřin, tak ještě poslední věc, a sice e, prováděcí akt, akt v přenesené pravomoci. To jsou věci, které se týkají vztahu komise, rady a parlamentu. Takže dovolte mi, abych na závěr řekl, že pokud se mě zeptáte, co si myslím tak to, co jste udělali v roce 2009-2010, kdy jste změnili přílohu, tak to už teď udělat nemůžete. To, čeho jste dosáhli, výsledek, kterého jste dosáhli, aby e, členové rodin přihraničních pracovníků měli nějaká práva a tak dále, to už by nebylo možné, ale mohl bych uvést mnoho příkladů. Děkuji za e, toto vystoupení, které eh, na, je jaksi materií pro diskusy a nyní dám slovo na tři minuty našemu zpravodaji Guillaume Valasovi. Děkuji mnohokrát za tyto komentáře, které ukazují, že dnes toto téma je složité a že se nejedná o návrh komise, který by nevyžadoval zpracování, analýzu, tak abychom mohli zajistit co nejlepší práci. Já nebudu hovořit dlouho, protože nechám velký prostor na otázky a hlavně také na možnost stínovému zpravodaji, aby vystoupil. Ale chtěl bych se obrátit na všechny experty, kteří zde vystoupili. Přiznávám, že jsem nečekal takovouto analýzu a také vlastně to distancování se vůči eh, tomuto návrhu. Vedle toho, co jste tady specificky zdůraznili, tak bych byl rád, kdybyste jaksi globálněji vyhodnotili návrh komise v současnosti. To znamená, domníváte se, že tento návrh jde spíše správným směrem a že si vyžaduje určité zlepšení, nebo se domníváte, že je nutné ho přepracovat protože kdybychom ho přijali v této podobě, tak by spíše zkomplikoval situaci. Byl bych rád, kdybyste se vyjádřili globálně, tak abychom měli úplnější pohled. Děkuji. A nyní dám slovo jednotlivým stínovým zpravodajům a ti tři panelisté pak mohou zareagovat na ty jednotlivé otázky, které jistě tady budou položeny. Takže vždycky nechám dvě minuty každému stínovému zpravodaji. Nejdříve za EPP bude hovořit náš kolega Schulz. Vážený pane předsedo, vážená paní de Jong, vážený eh, pane Nebreda a Eichenhofer, děkuji, že jste dnes tady s námi. Já musím říci, že právě to poslední vystoupení bylo velmi zajímavé, protože já jsem také četl těch 50 stránek a říkal jsem si, jak to interpretovat, protože v prvním efektu jsem si řekl, že je to dobrý základ, který jsme dostali od komise. V té krátké době se pokusím položit pár otázek, které budou relativně rychlé. Nejdříve téma návrhu komise, to znamená nezaměstnanecké dávky 3 až 6 měsíců a vývoz dávek. Pan profesor Eichenhofer o tom hovořil a tak se vás ptám, je to postačující rozšířit to takhle na toto období 6 měsíců a další téma? Chtěl bych eh, se zmínit o judikatuře Evropského soudního dvora 883, tedy přepracované znění tohoto nařízení, které se opírá o judikáty Myslíte si, že se podařilo převést tyto judikáty do tohoto návrhu? A pak speciální otázka je tady to rozhodnutí o které jste hovořil, a vy jste hovořil také o interpretaci návrhu komise a e, o tom, zda by se toto právo nemělo kodifikovat více. Máme ještě později čas, já vím, že máme dvě hodiny na to, tak nevím, já mám ještě pár otázek, mohu je položit? Dobře. Ne, tak budeme pokračovat. Bude hovořit náš kolega Stevens. Oh, I also have some questions. Také mám pár otázek. Jsou velice podobné otázkám kolegů, kolegy, který právě hovořil o tom, jak je kodifikováno nebo jak jsou kodifikována rozhodnutí Evropského soudního dvora. Tento návrh kodifikoval některá rozhodnutí z Evropského soudního dvora. A já věřím, že tento návrh poskytuje potřebné vysvětlení, které nám umožní větší právní jistotu a nastavení pozice členských států, které budou lépe chápat, co je zapotřebí pro e, osoby, které mohou prokázat e, svůj trvalý pobyt, mm, tak aby členské státy e, mohly, mohly mm, se řídit podle rozhodnutí soudního dvora. Chápu to dobře nebo špatně? A teď eh, k vývozu eh, příspěvku na dítě. Já si myslím, že to je pořád významná věc. Potřebujeme minimalizovat vývoz těchto dávek na děti. A jak eh, se budeme chovat ke každému dítěti eh, rovným způsobem, protože víme, že životní úroveň a ceny nejsou stejné po celé EU. Paní komisařka Tyson řekla na slyšení, že se jedná o drobné procento, jedno či dvě procenta. A proto, že za to nestojí eh, se tomu věnovat. Nicméně, když se podíváme na ty věci eh, z větší blízkosti, tak si všimnete, že pro některé státy to může být veliký problém. Eh, v průměru to může být drobnost, eh, ale jsou určité státy, podíváte-li se na to detailněji, které mají s touto věcí problémy. A proto já bych chtěla požádat, abychom se právě na tento problém vývozu dávek mm, pro děti podívali mm, z, většího, z větší blízkosti. Potom možné způsoby, jak předcházet zneužívání či podvodu. Můžete nám trochu lépe vysvětlit, jak se má postupovat, protože členské státy eh, budou mít tedy jednolité nástroje k tomu, aby mohli bojovat proti podvodům, ale myslíte si, že to tak bude fungovat? Děkuji. Děkuji i za LD. Marian Harkin, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. A také chci poděkovat našim expertům. Nepochybně to je eh, komplikovaný dokument a teď si všichni uvědomujeme, co před námi eh, leží. Máme pár komentářů. Různá rozhodnutí Evropského eh, soudního dvora zde už byla zmíněna a jedno z těchto rozhodnutí O tom se zmínil poslední řečník, eh, kdy jste upozorňoval na to, že komise nezavedla dostatečné, eh, dostatečný důkaz. A eh, tady možná uvidíme, jak je omezována, nebo jak, kde je problém s omezováním volného pohybu. Máte ještě další takováto upozornění? Když se podívám na rozhodnutí soudního dvora, tak nejsem schopná to opravdu interpretovat. A proto bych ráda slyšela eh, od vás eh, vaše eh, stanovisko, vaše poznámky. Paní de Jong hovořila o tom, jak členský stát může zajistit, podle toho nového návrhu, že nezaměstnaný člověk bude splňovat určité podmínky, aby mohl pobírat dávky v nezaměstnanosti. Znamená to tedy, že chcete zavést, eh, a opravte mi, jestli se pletu, že pokud ten člověk eh, přejde ze země A do země B a v zemi B eh, bude nezaměstnaný, tak nebude mít přístup Eh, k těm eh, eh, dávkám nezaměstnanosti v zemi A za stejných podmínek jako ten, kdo bydlí v zemi A? Potom administrativní formality, které se toho všeho týkají, například remitance, mm, to, ten vývoz dávek, já vím, co e, tím myslíte, ale teď nevím, do jaké míry to je e, relevantní e, v dopadu celé této legislativy. Ještě mám deset dalších dotazů, na které bych se chtěla zeptat, snad ještě stovku další, na které bych se zeptat měla, ale pravděpodobně ještě nevím, že bych se na to ptát měla, ale od někud musíme začít. Děkuji. Děkuji. Že začneme tady my těmi prvními otázkami. Samozřejmě, že tam bude spousta dalších ještě během té práce. Takže dvě minuty nyní, paní Cimer. Děkuji všem expertům, kteří se vyjádřili. Bylo to velice nápomocné. A chtěla bych požádat, abychom tyto příspěvky dostali. To by pro nás bylo důležité při pokračování této práce. Nejdříve bych chtěla hovořit o tom bodu minimální lhuty pro vývoz dávek v nezaměstnanosti. Vy jste hovořil o tom, že ze tří na šest měsíců by se to mělo prodloužit. Mně to připadá, jako kdyby tady zaznělo, že vy se domníváte, že by bylo smysluplné, jak si sjednotit a zjednodušit tu byrokracii a že by bylo vhodné pro členské státy tady vlastně připustit jednotnou lhůtu, to znamená, aby to nebylo omezeno na těch 12 měsíců. Co by hovořilo proti tomu? Co hovoří pro je logické, podle mého názoru, a co je hovoří proti tomu mi není příliš jasné. Za druhé, ustanovení z hlediska tedy toho státu pobytu a dále ten takzvaný právní test z hlediska poskytování sociálních dávek. Tady by mě zajímalo, zda podle vašeho názoru u toho návrhu komise na základě tedy judikatury Evropského soudu, zdá se jedná o určitého odklonu od principu volného pobytu z hlediska zaměstnanců. A za třetí, v této skupině bych chtěla hovořit ještě o situaci těch, kteří jsou bez přístřeší. Víte, že v mnoha zemích jsme měli iniciativy, v tom smyslu, že bychom měli poskytovat těmto bezdomovcům pomoc a sice hraničním způsobem. Máte pocit, že kdyby k tomu došlo, tak že by tady došlo k určitému navýšení těchto bezdomovců, kteří nyní jsou vystaveni určité restrikci z hlediska poskytování těchto pomocí? Děkuji. Nevidím eh, tady paní Ažia za EFDD. Je tady někdo za EFDD? Jinak, <laughs> paní Jean Lambert, máte pravdu, já jsem na vás zapomněla, takže dvě minuty máte. Thank you. I, I'll... Děkuji. Já mám skutečně velký eh, zájem o toto téma, protože jsem byla zpravodajkou u toho nařízení 883 a také u implementačního nařízení. Takže se eh, omlouvám za to, co tam e, není, nicméně byl, jednohlasně se rozhodlo na radě o tom textu, jak bude vypadat. E, nejdříve bych se ráda zmínila o tom, co znělo ohledně článku 4.2 a ohledně rovného zacházení. O tom už hovořili někteří z kolegů. Um, podle mého ten návrh, který teď máme na stole, je krokem zpět ohledně rovného zacházení s občany. A když se podíváme na rozhodnutí soudního dvora, tak my spochybňujeme práva velkého počtu evropských občanů. Když se hovoří o ekonomicky neaktivních eh, osobách, jsou to eh, lidé, kteří jsou na penzi nebo jsou doma, zatímco jejich partner pracuje. Takže to je celá řada, celá škála různých osob. Myslíte si, že tady z toho jasně vyplývá o to, kdo má ta patřičná práva a že myslíte, že můžeme udělat víc pro to, abychom chránili rovná práva, protože mi to připadá, že to je skutečně obtížné podle tohoto textu, jak se e, objevil e, kvůli rozhodnutí e, Velké Británie. Víme, že může dojít k potížím ohledně zacházení s různými občany z různých států. Znamená to eh, také, že pokud budete mít nárok na určitou dávku, musíte se trvat v určitém státě tři měsíce. Jak tedy definovat ty tři měsíce, když spousta lidí eh, začíná pracovat eh, na nějakém dočasném místě, příležitostnou prací. Jak to chcete konkrétně zaregistrovat, definovat? tam budeme muset ještě něco udělat. Potom je to otázka příhraničních eh, a přezraničních pracovníků, kteří mohou ztratit eh, Teď mám na mysli ty přezraniční, kteří v jednom státě pracují a v druhém eh, bydlí. Co uděláme pro ně a co si myslíte, že chybí v tom návrhu, který před námi leží? Co by zjednodušilo život občanům, kteří vykonávají své právo na volný pohyb. Děkuji. Paní eh, Melentu nevidím, možná pan Marten. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panelistům. Dobře rozumím tomu, co říkal pan Garcia, paní De Jong, ale co říkal pan doktor Eberhardt, tam se omlouvám, to mi úplně jasné nebylo. Možná to byl problém překladu. Já, když eh, jsem se seznámil s tímto dokumentem a návrhem Komise o koordinaci systému sociálního zabezpečení, tak jsem naivně myslel, že se bude spíš hovořit o eh, mm, dávkách pro děti nebo o eh, zdravotním pojištění a teď vidím, že se hovoří hlavně o dávkách v nezaměstnanosti. Tak to je pro mě první překvapení. Dobře jsem rozuměl z těchto tří vystoupení, že naším zájmem je harmonizace a konvergence, e, což je zbožným přáním Evropské unie už po léta. Ale bojím se, že to tak nějak stavíme na hlavu a že by bývalo bylo lepší a to je bohužel v, v pravé, pravým opakem toho. Než začneme podporovat volný pohyb osob a pracujících flexikurit, ty uh, eh, směrnici o vysílání pracovníků, že jsme se měli nejprve zabývat harmonizací a konvergencí uh, v Evropě uh, o šesti nebo sedmi členech, spíš než to stavět na hlavu a tady eh, ta eh, žába, která chtěla být větší než vůl, eh, to je prostě Evropská unie, která teď zabředla do svých vnitřních rozporů a skončím prostě jednoduchou otázkou. Myslí, nemyslíte si, že pravidlo, které by bylo nejspravedlivější a nejsnažší pro administraci, že by bylo, že ten, kdo dostává Ehm, odvody od pracujících i zaměstnavatelů eh, by zodpovídal za výplatu dávek, čímž by místo, aby se to přeposílalo do státu A a B a prorata temporis a podobně, je zbytečně velmi složité. Děkuji. Takže poté, co jsme vyslechli zpravodaje a stínové zpravodaje, tak dám slovo dalším poslancům. Maria Rena, dvě minuty. Děkuji. Děkuji za tato vystoupení. Já mám pocit, že v návrhu koordinace sociálního zabezpečení, když je řeč o přístupu k dávkám, ať už se jedná o přídavky na děti, dávky v nezaměstnanosti nebo jiné, tak máme takový princip spíš restriktivní, to znamená, že spíš restrikci volného pohybu. A u tohoto návrhu je to mnohem méně jasné u vysílání. Té části o vysílání se mi ten návrh zdá daleko méně propracovaný a naopak. To znamená, pokud hovoříme o boji proti podvodům v první části se silnou restrikcí přístupu, tak na druhé straně v otázce vysílání pracovníků ta filozofie chybí. Takže já mám jednoduché otázky eh, ohledně toho, jak bychom to mohli doplnit aby e, to souviselo se směrnicí o vysílání. Tak jednak máme rozsudek soudního dvora na základě německého návrhu a to je princip ten, že podnik, který e, je e, zadavatelem v zemi, kde dochází k tomu výkonu, tak ta může vybírat pojištění aby se ujistila, že v zemi původu toto pojištění bude vyplaceno. A to tedy bylo schváleno. Takže jestli by nemohl e, tento princip jakési kauce v oblasti sociálního zabezpečení nemohl fungovat také, protože to patří mezi největší podvody, že nakonec e, v zemi původu e, to pojistné nebývá zaplacené. Takže jestli o tom nelze uvažovat takto. Druhá, za druhé, otázka Eh, dokumentu A1, který garantuje, že došlo k eh, eh, odvedení nějaké služby nebo nějaké práce, kam byl ten pracovník vyslán. A teď se ukazuje, že tento dokument A1 může být zpětný, to znamená, až když dojde ke kontrole a A1 neexistuje, takže se vystaví dodatečně. Nedá se uvažovat o tom, že by se takové A1 vydalo preventivně, jestliže se říká, že musí v zemi původit důvodů odpracovat aspoň tři měsíce, tak jestli bychom nemohli žádat A1 daleko dříve v souvislosti se sociálním zabezpečením. A třetí otázka se týká toho, že bychom měli mít jakousi e, banku, Evro, databanku evropských podniků, která by vlastně uváděla postavení podniků. To znamená v Belgii, když neplatíte sociální zabezpečení, tak ten podnik je jaksi označen červeně. A pokud podnik je červeně o, označení v té databázi, tak e, nemá přístup k veřejným zakázkám. A zatímco cizí podnik, i když třeba v zemi původu neplatí sociální e, pojištění, tak e, vlastně se může dostat k veřejným zakázkám, protože ta informace neexistuje. Tak jestli se počítá s takovouto nějakou celoevropskou databankou. Děkuji, George Bach. Děkuji, pane předsedo. Pokud jsem správně pochopil ten návrh, tak především jde o lepší ochranu a také o větší spravedlnost. A o to, abychom zabránili zneužívání. A tak si kladu otázku, a paní Stevens se o tom již zmínila, zda zde hovoříme o jednom až dvou procentech zneužití celkových dávek. A pokud se podívám nyní na tento návrh, a kolegové již o tom hovořili, tak se vlastně jedná o posílenou kontrolu. A já si kladu otázku, zda tady nechceme vyvolat obrovské administrativní náklady z hlediska budoucí kontroly. Víte, že v současnosti existují bilaterální dohody mezi 19 členskými státy, v budoucnosti by to mělo vypadat jinak. A já tady mám prostě obavy. Obavy v tom smyslu, že se nám nepodaří toto dostatečně kontrolovat, anebo že to bude podněcovat obrovské administrativní náklady. Jak se na to díváte? Děkuji. Paní Ann Sander. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vystupujícím. Myslím si, že je důležité, abychom měli tuto výměnu. A vidíte, že nyní zjišťujeme, že všichni jsme sem přišli celou řadou otázek. A myslím si, že budou ještě další otázky, které se vynoří během naší práce. Já bych se vás chtěla dotázat na velmi specifickou otázku ohledně situaci příhraničních pracovníků. Už to tady bylo zmíněno. V mém volebním okrsku mám dva typy pracovníků příhraničních. Jednak ti, kteří jsou příhraničními pracovníky vůči zemím, které jsou členy EU. A pak máme příhraniční pracovníky ve vztahu k Švýcarsku. A tam máme otazníky Budou se uplatňovat tato pravidla přímo také na Švýcarsko? A nebo bude nutné uzavřít specifické dohody? Druhé znepokojení, které vlastně souvisí se všemi přihraničními pracovníky, spočívá v tom, že je pravdou, že ta situace je velmi odlišná v rámci různých členských států. Tito pracovníci mají v dnešní době práva, jak to bude vypadat s těmito právy během přechodného období. Protože ta země, která jim bude vyplácet dávky, bude možná stanovovat podmínky, které budou méně příhodné pro ně. V každém případě méně příhodné, než jsou ty současné. Děkuji. Paní Moran Šarti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také našim vystupujícím a také zpravodaji a stínovým zpravodajům za to, co uvedli. My tady přepracováváme znění z roku 96 ohledně vysílených pracovníků. A v té prezentaci, která zde byla učiněna, která se týká vysílených pracovníků a zvláště krátkodobých pracovních závazků, anebo, jak to bylo řečeno, i té práce na dálku, tak eh, v těchto oblastech bychom měli zajistit koordinaci mezi jednotlivými pracemi, které tady provádíme. Já jsem také nesmírně znepokojená v tom smyslu, že se obávám vysoké administrativní zátěže a ztráty práv těch zaměstnanců. Takže nic z toho by se nemělo vytratit. V konečném konečném katalogu, který tady vznikne a který je nyní odložen z hlediska času. Měli bychom mít nástroje, které by nám umožnily bojovat proti podvodům a zvláště proti podvodům, které provádějí fiktivní společnosti, takzvané schránkové společnosti. Takže zpráva by měla chránit pracující a to je to, co je pro nás zde nejdůležitější a na čem musíme pracovat. V každém případě já jsem k dispozici panu zpravodaji, abychom skoordinovali naše práce ohledně přepracovaného znění, ohledně vysílaných pracovníků. Tam musíme jaksi pracovat v tom vlastním rytmu. Tady by neměla vzniknout nějaká dvojznačnost, ale musí to být jaksi skoordinováno s prací, kterou vede Guillaume Balast. Děkuji. Je jasné, že je tady propojení mezi těmito dvěma tématy. Sofia Libero. Děkuji vám, pane předsedo. Také jsem chtěla poděkovat za tuto iniciativu. A chtěla jsem zdůraznit význam toho, abychom se snažili sladit eh, systémy sociálního zabezpečení. Ehm, žádají to všechny státy, žádají to především mladí, protože mladí, ehm, mladí se nejvíce týká tento typ práce. Nestačí hovořit jen o přítomnosti, ale také o budoucnosti těchto mladých lidí. A já musím přiznat, že mi je jedna věc málo jasná a potřebovala bych ji lépe vysvětlit. Usilujeme tedy o, zlepší, o lepší sladění systému sociálního zabezpečení. Snažíme se mít, eh, mít záruku ehm, harmonizované aplikace těchto pravidel eh, pro jednotlivé dávky, které pracující eh, mohou obdržet, ale do jaké míry spochybňujeme princip subsidiarity neboli e, kompetence členského státu. Neboli jinými slovy, jak daleko můžeme jít e, proti možné tendenci členského státu, e, protože členský stát by se mohl snažit ohrozit nebo postavit se této harmonizaci. Monsieur Sergio Guterres. Pan Sergio Gutierrez. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také všem našim hostům, kteří zde promluvili. Kvalita jejich příspěvku je vynikající a já si myslím, že je ve skutečnosti, jak už bylo řečeno, velice těžké dosáhnout nějakého koncensu vzhledem k tomu, že na jednotlivých členských státech jsou tak rozdílné situace. A navíc my mluvíme o situacích, které mm, vyžadují to, aby společně členské státy tuto mm, situaci mm, Eh, řešili. Víme, že tu jsou různé situace na těch členských státech s na volby a eh, když občan přijíždí ze státu A do státu eh, B, jak to například u nás, mohou nastat problémy například u zdravotního pojištění. A pak tu jsou otázky ještě sociálního zabezpečení pro um, občany uh, v členských státech, pokud přejiždějí a um, kvůli předvolebním důvodům um, se um, dochází k nesprávnému využívání těchto, těchto pravidel. Máme tedy princip volného pohybu a já jsem přesvědčen, že si potřebujeme ještě něco vysvětlit. Eh, jaký je eh, cíl eh, této reformy? Máme dát zapravdu těm, kdo tvrdí, že tu jsou problémy, nebo máme vyřešit ty problémy? Co je cílem? Jsou tu dva způsoby, jak harmonizovat. Buď harmonizovat směrem dolů, nebo harmonizovat směrem nahoru. A problémy vznikly v důsledku nových sociálních rozhodnutí. Chtěl bych vidět, jaká práva tedy eh, poskytujeme eh, ohledně tedy například počítání těch měsíců, eh, jak, o jakých částkách se hovoří. Hovoří se tedy o nějakých průměrných eh, hodnotách, jaká je, jaké je maximální možné období nebo prodleva mezi jednotlivými pracovními obdobími. Hovoří se například o 18 měsících, zatímco v jiném členském státě to může být 6 měsíců. Takže to je celá spousta věcí, které zapotřebí vyřešit a bude zapotřebí také toto všechno prodiskutovat. Který stát bude, pracovat, eh, bude platit například, to je velice důležité. A eh, musíme tedy eh, vědět přesně, jak se co bude počítat, abychom byli schopni odpovědět lidem, kteří přejíždějí ze státu do státu. V posledních letech mnoho práv pracujících bylo Eh, bylo pozměněno kvůli eh, volebním eh, touhám. Členské státy už řekly jasně, že dochází ke zneužívání těchto systémů. Máme 27 tisíc pracovníků tohoto typu. Dám slovo našim expertům. Nebude to asi jednoduché, každý bude mít o 50 minut. Vidíme, že máme globálnější otázky, které zazněly ohledně vaší pozitivní koncepce nebo negativního vnímání toho návrhu komise, političtějšího návrhu, ale pak tu zazněly i mnohem konkrétnější otázky, takže je důležité, abyste mohli zareagovat na tyto podněty, protože cílem tohoto pracovního zasedání je, abychom zde získali informace, které by umožnily našemu výboru vypracovat text a celou řadu analýz a předložit eh, co nejrelevantnější návrhy. Takže máte 10 minut, prosím, pane profesore. Ano, vážené dámy a pánové, co se týče koordinace sociálního zabezpečení, tak tím vlastně začíná ekonomické, ekonomická unie. Eh, to znamená, že se to právě věnuje koordinaci. A Evropa právě tady bude průkopníkem. Takže toto téma tady bylo zpracováno 58 let v Evropě. To je vlastně nejstarší téma, které bylo zpracováváno v Evropě a e, nyní je nutnost na to nově reagovat. Víte, že se tady v průběhu těch let objevovaly nové prvky, e, systémy, směřovaly ke koordinaci, objevovaly se nové mezinárodní otázky, které vedly k novým e, mezinárodním nařízením. A to je také případ tady tohoto nařízení 882, to znamená, my reagujeme na modernizaci demokracii, která se rozšiřuje. Jaké jsou hlavní myšlenky? Ta první myšlenka je prostě svoboda pohybu. Ta musí být velmi zásadní. A to se musí také projevit ohledně sociální ochrany. Ten akcent je nyní kladen na dávky v nezaměstnanosti, na dávky v případě dlouhodobé péče. Podle mého názoru tyto návrhy jsou správné jsou správné v tom smyslu, že principy koordinace jsou posíleny a přenášejí se na další odvětví ochrany. A dále e, vlastně podpory v nezaměstnanosti byly vyjmuty ze zvláštních ustanovení a jsou vlastně vtěleny do toho celkového přístupu. A to je správné. Novou dimenzi získává koordinace v tom smyslu, že se zde objevují neaktivní osoby, které eh, se stávají součástí těchto systémů. To samozřejmě eh, bude záležitost, kterou se budeme intenzivně zabývat také v budoucnosti. To znamená, že bude ustupovat vnitrostátní kompetence to, co by eh, podle Evropského soudního dvora měly státy činit, tak to budou muset v budoucnosti konat. Protože eh, tady bude také možnost obracet se na soud, který bude řešit eh, právní záležitosti lidských práv. V mojí země se stávalo, že například lidé po dobu pěti let nedostávali sociální dávky. Uvidíme, jak to bude vypadat v budoucnosti. Takže to jsou ty hlavní globální otázky. Když se chceme podívat na otázky dávek nezaměstnanosti, tak tady jsou argumenty, které vedou pro tento návrh. Jednak volný pohyb se posílil. A dále se zde zdůrazňuje nutnost chránit eh, tyto nezaměstnané osoby. A pokud se mají vyvážet tyto dávky, je to proto, že vlastně se opírají o pravidelné příspěvky, takže se tady posiluje toto propojení a to je naprosto správné. Tyto úvahy v minulém desetiletí vyvolávaly vždy pochybnosti, protože se říkalo při vývozu těchto dávek nezaměstnanosti, tak ten stát, kde se hledá práce, musí v konečném efektu zkontrolovat, zda daná osoba tedy skutečně se začlení. A tento stát to vlastně nečiní, protože dostává jakési cizí peníze z toho druhého státu. Ale svoboda pohybu není důležitá pro ty, kteří mají práci. Ta je důležitá pro ty, kteří hledají práci. A proto vývoz těchto dávek je velmi důležitý a bude důležitý v budoucnosti. Představte si, že například partner najde práci v jiném státě a ta partnerka by chtěla doprovázet toho partnera, je nezaměstnaná a e, hledá tedy práci e, v tom státě, kde pracuje její partner. Švýcarsko, ta otázka. Opravdu Švýcarsko bude jaksi začleněno do tohoto koordinačního systému ne hned, ale v rámci dohody, která bude uzavřena mezi EU a Švýcarskem. Víte, že tady periodicky se obnovují tyto dohody, ale v podstatě dojde k modernizace. Indexace rodinných dávek. To není součástí tohoto návrhu. Je to široké téma, ale já pochybuji, že indexace těchto rodinných dávek by bylo protikladu k tomuto principu koordinace. Samozřejmě je to článek 5, eh, který zde připadá v úvahu to znamená, pokud máte děti v jiném eh, státě, tak eh, zde je nutné zajistit stejné zacházení a dávky tedy musí se opírat o tento princip. Takže to by byla velká výhoda. A co se týče administrativních nákladů nebo zátěže, samozřejmě to nemůžeme podceňovat. Zvláště mm, co se týká přeskumu těchto žádostí Eh, o příspěvky na děti a řízení, které obsahuje indexaci. To trošku spochybnuju, ale v každém případě opakuju, že indexace není součástí tohoto návrhu. Samozřejmě, co se týče vysílaných pracovníků, tady se musí něco měnit a myslím si, že návrh eh, Komise tady má výhodu v tom smyslu, že zde dochází k sjednocení přístupů, protože se tady sjednocuje pracovní právo a sociální právo. A toto srovnání těchto dvou druhů práv je velmi důležité. Je nutné, aby sociální právo a pracovní právo podléhalo stejným zákonům, například dávky, které se týkají eh, zdravotních dávek, dále dávky, které se týkají mm, pobytu v nemocnici a tak dále. Určitě budou problémy s tímto návrhem. V jakém ohledu? V tom smyslu, že sociální právo nebo právo na sociální eh, pojištění Eh, umožňuje vlastně tu lhutu, která překračuje dva roky a to není možné z hlediska pracovního práva. Takže tady je nutné ještě toto promyslet. Promyslet ty možnosti, které jsou stanoveny v článku 16 a jakým způsobem by bylo možné toto skloubit s pracovním právem. Hraniční nebo příhraniční pracovníci, tady chci opakovat ten problém, který jsem uvedl. Ten problém je v tom, že podle stávajícího práva, pokud jste nezaměstnaní, tak se s vámi zachází tak, jako kdybyste vlastně pracoval a žil ve stejném státě. To znamená, pokud ovšem jste pracoval v jiném státě, tak je zde zacházení odlišné než zacházení v tom státě původu. Takže tady je nutné dokazovat tyto záležitosti. Subsidiarita, to je další téma, které tady zaznělo. Já si myslím, že to není téma, které je eh, tady důležité. Subsidiarita je důležitá z hlediska vytváření toho systému sociálního pojištění, z hlediska dávek v nemoci, z hlediska důchodového pojištění a tak dále. To jsou otázky, eh, které eh, se dotýkají eh, problému subsidiarity a které spadají do této otázky. My tady řešíme mezistátní koordinaci a tady není žádná jiná alternativa vůči evropskému právu evropské právo jako takové dobře ošetřuje mezistátní vztahy, lépe než jakékoliv jiné. A nyní, co se týče neaktivních e, osob. Pokud by členské státy byly příslušné pro ošetření této věci, tak důsledkem by bylo, že mnoho lidí, takzvaných neaktivních lidí, by propadlo tímto sítem. To znamená, pokud by toto spadalo do vnitrostátního práva, tak by tito lidé nenašli ochranu, pokud by se ocitli v jiném státě. A to je vlastně bezprostřední dopad tohoto návrhu. Není možné, abychom měli nekoordinované sociální právo na evropské úrovni, protože tady by byly mezery, které by představovaly velké riziko. Ovšem, to si uvědomíme pouze tehdy, pokud členské státy chtějí uplatňovat eh, svoje vlastní pravomoci. Co se týče judikátu Evropského soudního dvora, tady eh, nemůžeme kritizovat to, že eh, komise se chce tímto také inspirovat z hlediska sociální pomoci, to je poslední bod, který bych chtěl uvést. My můžeme pozorovat, že představy svobody pohybu se někdy zužují. To znamená, že se soustředujeme hlavně na aktivní e, obyvatele, ale zde dochází k tomu, že akcent se převádí také na neaktivní obyvatele, hovoří se někdy o takzvaných sociálních turistech. To znamená, zde se hovoří tedy o vnitrostátních kompetencích a doufejme, že budou správně uplatňovány. Děkuji. Paní Evelyn de Jong. Ehm. Děkuji vám. Opravdu zazněla celá řada otázek a jsou velice rozsáhlé a detailní. Začnu jednou z těch prvních otázek, která zazněla. Když se celkově podíváme na ten navržený text komise, je to dobrý návrh, protože v prezentacích, tak jak, jak to bylo vnímáno, jste slyšeli trochu odstup. E, podle mého názoru ty navržené změny jsou podstatou e, dobrého návrhu, ale snažila jsem se na to poukázat a kolegové také poukázali na to, že když se podíváme mm, trochu pod povrch do detailů, na dopady těch jednotlivých prvků, eh, tak souhlasím s vámi, že se jedná o velice technický text. Jaké by byly dopady pro všední život? A tam si myslím, že bychom opravdu našli nevyřešená místa a otázky, na které eh, bychom měli hledat odpovědi. A ten eh, text nás, myslím, povede k tomu, abychom, se, abychom je řešili. Co se týče eh, dávek nezaměstnanosti, protože eh, o nich jsme hovořili většinou, tak pro přezraniční pracovníky ten poslední zaměstnavatel, když bude, ne, bude zodpovědný za placení, tak je to, ano, jak jsem se zmínila, logický krok. Takže stát, jak jste o tom také hovořili, který přijal příspěvky do systému sociálního zabezpečení, je tedy tím posledním zaměstnavatelem. V tom tedy spočívá eh, ta, eh, ta myšlenka, že by měl být tento stát zodpovědný také za vyplácení dávek v nezaměstnanosti. Nicméně musíme se podívat také, že tu jsou zaváděny různá období. 9 měsíců, 12 měsíců, 3 měsíce. Ten text sám o sobě je poměrně složitý. A tato všechna čísla jej možná činí ještě méně e, přístupným pro občany. E, takže občané by ještě méně chápali, jaká jsou jejich práva, kdyby se tím snažili prokousat. Takže bychom možná se měli snažit o to, aby ten text byl snadněji čitelný. A například by mělo být jasno 12-měsíční období, je tedy jasně 12-měsíční období, 12 eh, měsíců, které jdou po sobě, anebo je to souhrné období. Eh, protože pro lidi, kteří začínají teprve pracovat, pracují možná mají zatím eh, krátkou eh, pracovní zkušenost, eh, nemusí mít jistotu, jak dosáhnou práva na sociální dávky v nezaměstnanosti. Úprava sociálního zabezpečení je nástroj, jak podporovat svobodu pohybu v Evropské unii. A v tomto smyslu si myslím, stejně jak už se o tom hovořilo předtím a jak jste se na to také ptali, i administrativní formality, kterými se má zajistit, že, že když se řekne, že um, um, podle tohoto nařízení tato osoba je e, pokryta určitým sociálním e, systémem, tak musí být zajištěno, že opravdu ty příspěvky do sociálního zabezpečení budou e, zaplaceny a tyto administrativní postupy by k tomu měly eh, napomáhat. Já si totiž myslím, že v mezinárodním prostředí, když nebude lidem umožněno, aby pracovali mezinárodně, někdo bude žít v zemi A a jeho zaměstnavatel bude v zemi B, kde může pracovat part-time, to třeba něco zemí je, norm, je poměrně běžné pracovat třeba čtyři dny v týdnu když například bude pracovat 25 eh, z toho z té pracují v určitém státu. A eh, pokud to bude pro ně znamenat další registrační povinnosti, jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, tak bude eh, složité umožňovat takovouto práci protože takovýto trend eh, by mohl eh, zabránit tomu, aby se pracovalo určitým způsobem. A to právě není eh, účel tohoto nařízení. Účel nařízení je, aby lidem bylo umožňováno pracovat ve více státech. Samozřejmě, že ten právní text to umožňuje, ale ta praktická implementace k tomu musí vést také a to bez překážek. Pak ty ještě, eh, tady byla otázka o teleworkingu. Teleworking eh, uvidíme eh, v budoucnosti mm, ve větší míře díky technologiím, podle toho, jak se budou rozvíjet dál administrativní postupy, které se týkají teleworkingu, by měly zajišťovat zaměstnavatelům, že e, patřičná pravidla budou e, zaručena, protože podle mých zkušeností zaměstnavatele se snaží e, plnit pravidla, která se týkají sociálního zabezpečení, zajistit, že tedy pracovníci budou pojištěni v té správné zemi. Co se například stane, eh, pokud eh, eh, vy platíte do nesprávného sociálního zabezpečení a pak se stane nějaká nehoda nebo budete potřebovat zdravotní péči, tak co se stane? Měli bychom zajistit, že ty podmínky budou co nejsnadnější. A také tu otázka podvodů, protože pokud je nějaký evropský nástroj, který má zajistit, že příspěvky jsou placeny mm, správnému orgánu, tak eh, musíme také eh, zajistit eh, to, že se tam skutečně vyplácejí Slyšeli jsme celou řadu dotazů, i velmi detailních dotazů a bylo by výborné, kdybychom se na to mohli podívat techničtěji, rozebrat techničtěji článek po článku ten text a hovořit o tom, co konkrétně z toho návrhu vzchází. Děkuji. Pan Carlos Garcia de Cortazar Nebreda. Děkuji. Když si tak procházím úspěchy Evropské unie, tak si myslím, že jsou tu dvě věci. Za prvé pojištění a potom bylo euro a to jsou takové ty velké výdobytky pro evropské občany. A bylo, eh, zazněl tady dotaz, co si o tom návrhu celkově myslíme. Takže já bych řekl, že se k tomu stavím kriticky. Eh, já bych si přál, aby ten dokument byl eh, dokonalý, ale jestli se mě ptáte, do jaké míry jsem spokojen s návrhem komise, tak bych řekl, že z 80%. Moje kritika je pozitivní a já bych rád, aby to bylo dokonalé. Já to mám rád a chtěl bych, aby ten dokument byl dokonalý. Ale pokud mi řeknete, že buď to musím přijmout nebo zamítnout tak, jak to je teď hned, tak se zaťatýma zubama eh, ten návrh přijmu. Takže i se s trochou skřípění zubu já s tímto návrhem souhlasím. Jedna otázka tady byla velmi zajímavá, a sice, co by se dalo zlepšit. a, a, a jaké jsou možnosti prodloužit tam tu lhutu ze 3 na 6 měsíců. Já vám odpovím, možná vás překvapím. Před nějakým časem eh, v, v radě eh, v prosinci španělská ministrině řekla, že pro ty eh, dávky, které vyvážíme a které se týkají doby kratší než tři měsíce nebo tři měsíční, jsme eh, zaznamenali úspěch u 10% integrace pracovníků eh, v zahraničí, zatímco kdyby to bylo 6 měsíců, tak ta integrace bude 70%. Vy si řeknete možná ve Španělsku, to je, to je dobré, protože tam je málo e, pracovníků, ale Španělsko je třetím největším eh, dodavatelem migrujících pracovníků v Evropské unii. To znamená, to je země, která bývala e, zemí emigrace a teď se stává zemí imigrace. Španělsko e, nyní vlastně hostí největší počet e, pracovníků, kteří nejsou členy EU ani. Myslím si, že je to velmi důležité. Pokud jsme toho názoru, že vývoz práv se týká jenom držitele práv, ale týká se to také jeho integrace na trhu práce a to nesmíme zapomínat. A třetí věc, já velmi dobře chápu rozsudek soudního dvora a už jsem to říkal, je to rozsudek eh, ve sporu se Spojeným královstvím, eh, rozsudek, který byl vyhlášený šest dní před Brexitem. Je to politický rozsudek, já nevím, jestli by ten rozsudek zněl stejně dnes. Takže je potřeba to eh, brát jaksi opatrně to je jako bychom, protože ostatní rozsudky nehovoří o dávkách sociálního zabezpečení v tom úzkém slova smyslu pouze takzvané smíšené zvláštní eh, dávky nepodléhající odvodům. Eh, co, co to má být? Jsou to dávky, které se podobají nebo sdílejí určité charakteristiky se sociálním zabezpečením, jako například dávky v hmotné nouzi, nebo třeba když 6 měsíců nedostanu výplatu, tak dostanu nějakou formu eh, nějaké podpory. Není to důchod, není to, je to, je to prostě dávka, která je velmi zvláštní a, a která je jaksi navíc. A tudíž podle mého názoru návrh komise jde daleko dál, než co říká soudní dvůr ve svém rozsudku. To znamená, že to může být dvojsečná zbraň vůči volnému pohybu osob. A ne, že já bych podporoval podvody a zneužívání, naopak. Musíme proti, bojům a, e, proti e, podvodům a zneužívání bojovat e, maximálně, ale to není možné bez správných nástrojů. Také se hovoří o nezaměstnanosti. A vy mi řeknete, že když s vámi uzavřu smlouvu a vy mi musíte platit. Tak je to logické. Jestliže platím odvody, tak vy mi za to musíte vyplácet sociální dávky. A Prostě je potřeba hledat nějakou jednotnou formu, nějakou formu koordinace, protože třeba když řeknu pekaři, e, ve Francii nechci zaplatit ze Španělska, tak mi nebude rozumět. Takže ono to nařízení je trochu těžko srozumitelné. A dále otázka indexace nebo valorizace. To je Eh, a pandořina skřínka. Podle toho, kam vyrazíte, tak budete dostávat nějaké dávky. A třeba e, německý důchodce má důchod 2000 eur a bude trávit důchod ve Španělsku, tak proč by mu nesnížili důchod na 1200 třeba? To je eh, to, jaksi další problém a veme, vezmeme si třeba Španělsko, kde se platí hodně málo. Co by se stalo, kdyby naše děti žili ve Francii a my museli pratit uh, s, francouzské uh, přídavky na děti? Uh, a zase nechceme, aby uh, španělský stát zbankrotoval. A jak... Čili je potřeba nalézt nějaké jednoduché systémy, které kterým budou všichni rozumět a které nebudou zbytečně složité. Dále byla zmínka o Švýcarsku. Švýcarsko, to je logické. Jestliže nařízení bude schváleno, tak se o tom bude muset eh, s nimi jednat. Evropská komise se, se Švýcarskem to projedná, když Švýcarsko bude souhlasit, bude to platit i pro Švýcarsko. A to bude mít dopad i na přeshraniční pracovníky. Eh, zdravotní pojištění nebo nemocenské pojištění. Soudní dvůr eh, eh, posuzoval otázku zdravotního pojištění, kdy šlo o to, kam to v tom nařízení umístit. Vzhledem k tomu, že eh, dávky v závislosti vlastně musí být v určité kategorii, pak se rozhodlo, že to bude samostatná kategorie, že to jsou dávky v závislosti, ale tři členské státy řekly, že ne, takže se zase muselo jednat a nakonec se to dalo do zdravotního pojištění. A ten jeden z těchto tří států brzy zmizí, z Evropské unie a pak se bude rozhodovat o kvalifikované eh, většině eh, a pak by bylo asi dobré vytvořit samostatnou kapitolu, kde budou ponechána ta ustanovení, která v současné době se na to vztahují. Řeknete mi, že to je poněkud technicistní, ale je to otázka zdravého rozumu. A eh, také bych chtěl hovořit o osobách, které se pohybují a, a to se týká jaksi práv směrnice i nařízení migrujících pracovníků. A existuje návrh směrnice, který by měl změnit tu původní. Teď nevím, jestli máme čekat na přijetí nové směrnice, nebo aspoň na návrh nové směrnice. Asi ano, aby se dali propojit s, s tímto nařízením, ale doposavať jsme byli úspěšní v tom, na čem jsme pracovali a měli bychom pokračovat tímto způsobem. A ještě dvě věci. Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Nevím, jestli to víte, ale francouzský senát přijal zprávu ohledně toho, že akty v prováděcí akty představují poškození práva e, e, subsidiarity, protože e, prováděcí akty vydané komisí nemohou kontrolovat národní parlamenty. A, ale ono toho je ještě víc. Je to bitva do které nechci zasahovat, ta zdaleka přesahuje pouhé prováděcí nebo eh, akty nebo akty v přenesené pravomoci, ale uvedu jeden příklad. Když si vezmete návrh nařízení, v nařízení je uvedeno, že komisi jsou delegována práva, aby eh, jak si přijala přílohy nařízení. Pokud jste tady ještě naživu, to znamená, že jste ty přílohy nečetli, protože ty jsou opravdu strašně složité a nečitelné. A jedna příloha, příloha 3, to jste vy, vy, Evropský parlament, kdo nás donutil, donutil radu to přijmout. Ještě, že jste to udělali. Díky bohu, aspoň tak máme jednu výhodu a sice více práv pro pracující a občany, kteří jsou dětmi migrujících pracovníků a tím získali výhodu, výhodu ad vitam eternam. S těmito akty, prováděcími akty, akty v pro, přenesené pravomoci ztratíte celou řadu pravomocí, protože v přílohách, o kterých se stále hovoří, a, tak tam je, jejich hodnota je stejná jako nařízení. Až budeme aplikovat nařízení, tak ho budeme aplikovat také na základě příloh. A když vy všechny tyto možnosti eh, udělíte komisi, bude to rychlejší samozřejmě, ale přijdete o možnost kontroly. Samozřejmě vždycky to můžete zamítnout, ale nejde o zamítnutí, jde o jednání jako svého času, když se jednalo o nařízení z roku 2010. A co se týče principu subsidiarity, já se domnívám, že z 99% je to nástroj, který odpovídá principu subsidiarity. Francouzský problém to byla velice inteligentní problematika, velice specifická, ale poměrně omezená. Oni se strašně zabývají směrnicí vysílání pracovníků, ale v tuto chvíli je potřeba se věnovat i dalším věcem. Děkuji. Děkuji a nyní bude hovořit pan Jorge Koral, zástupce Evropské komise. Merci, merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. A děkuji taky všem třem expertům kteří nám předali velmi důkladnou analýzu našeho návrhu. Nejdřív bych navázal na to, co zaznělo v závěru. Já si myslím, že všichni tři experti řekli, že principiálně náš návrh je dobrý. Samozřejmě, že se dá zlepšit a není nezměnitelný, ale mám pocit, že nezávislí experti, a to je velmi důležité, vyjádřili tento závěr. Samozřejmě, že na to musíme pracovat s radou a s parlamentem, neboť jste spoluzákonodárci, tak aby tento akt byl kvalitní. Jaký je cíl tohoto návrhu? To už tady zaznělo. A třemi slovy. Posílit vztahy mezi pracujícími a státem, kde pracují nebo budou pracovat. To jsou všechny ty aspekty, které souvisejí s dávkami v nezaměstnanosti. A tady bych chtěl všechny uklidnit. My tady nezavádíme nová práva. My nenutíme členské státy, aby v podstatě poskytovali nové dávky po třech měsících, ale říkáme, že po uplynutí těchto třech měsíců je nutné zahájit čítání, ale nezavádíme nová práva pro tyto mobilní pracovníky v porovnání s těmi, kteří nejsou mobilní. Drahá otázka. Zneužívání. Tato otázka, a to tady zaznělo, je choulostivá a je nutné si zajistit, že tady nepřijímáme evropská práva, která by umožňovala, umožňovala zneužívání. A také práva nesmí být zase příliš striktní, aby neumožňovala mobilitu. Tady Samozřejmě je důležité stejné zacházení z hlediska neaktivních obyvatel. Když hovoříme o neaktivních obyvatelech, tak nezahrnujeme do této kategorie členy rodiny pracujících. A ti, kteří již nepracují, tak podle smluv anebo podle jednotlivých nařízení jak si nemají tento statut pracujících. To je důležité z hlediska restrikce této klauzule. Já bych tady nechtěl rozvířit eh, širokou diskusi s Carlosem, protože myslím si, že to je jediná osoba v Evropě, který dokáže velmi liricky hovořit o tomto nařízení. Je to otázka, zda jdeme dále, než je ta kodifikace. My jsme kodifikovali tyto mm, judikáty je tam Danon, Jabelovič a další. To jsou věci, o kterých můžeme diskutovat s parlamentem a s radou. To je druhý bod. To znamená zabránit zneužívání, ale zabránit tomu, abychom tady měli příliš velkou restrikci. Podvody. To je zase další věc. Já myslím, že mm, tady jsme o tom hovořili v souvislosti s vysílanými pracovníky. A Jde o to, aby ty členské státy lépe spolupracovaly z hlediska vyhledávání těch případů, kde se neplatí sociální odvody, kde dochází k fiktivnímu zaměstnávání. To je článek 66, kde se právě posiluje tato spolupráce. A nakonec je to otázka čitelnosti. Eh, vy jste řekli, že práva se mohou uplatňovat, pokud je možné jim dobře rozumět a proto tam máme kapitolu, která je věnována právě dávkám v nemoci a tak dále. Chtěl bych ještě připomenout, že jsme velice rádi, že můžeme diskutovat s vámi a s radou a že můžeme pracovat na tomto návrhu, který je velmi důležitý. Komise a parlament a rada vnímají toto téma jako prioritní závazek, kde jsme se zavázali, že zajistíme rychlý pokrok. Děkuji, pane předsedo. A nyní bude hovořit Guillaume Balas, náš zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že bylo důležité, a proto jsem položil možná příliš přímo tuto otázku, bylo důležité vědět, jak vnímají celkově experti tento návrh. Já si myslím, že dnes jsme si stanovili rámec v rámci tohoto návrhu z hlediska přepracování změní tohoto nařízení. Vidíme, že tento návrh jde dobrým směrem a snaží se zlepšit svobodu oběhu a chránit zájmy pracujících ale zároveň vidíme, že v tomto návrhu můžou být nežádoucí dopady, které chceme redukovat co nejvíce. A musíme to také udělat. A velmi pozorně sleduji tu otázku, která se týká podniků, zprávy a také jednotlivců v tom smyslu, že je nutné zabránit tomu, aby administrativní zátěž byla příliš velká a mimo jiné přinášela nerovnosti mezi nositeli práv z hlediska dostupnosti těchto práv, protože by to bylo příliš komplikované a protože bychom to neměli pod kontrolou. Dále je také nutné se zabývat velmi pozorně a otevřeně v rámci kompromisu otázkou neaktivních osob. Já jsem eh, jak si vysledoval, že to je ta choulostivá záležitost, která ne, že by úplně zničila celý tento návrh ale je vnímána odlišným způsobem, takže to musíme pozorně sledovat. Z hlediska metodiky je důležité udělat dvě věci a tady se obracím na snínové zpravodaje a také na spoluspravodaje, kteří se zabývají vysílanými pracovníky a navrhuji následující návrh. Měli bychom jaksi sladit harmonogram, který by měl být vypracován ještě do letní přestávky, tak aby to bylo jasné pro všechny výbory, to znamená termíny a perspektivy z hlediska konečné dohody. A druhý návrh navrhuji, abychom i nadále spolupracovali nejenom s experty, s těmi třemi experty, kteří byli zde, ale také ještě s dalšími zástupci, zvláště občanské společnosti, to znamená zaměstnanců, ale nejenom. Proč ne se zástupci těch národních orgánů sociálního zabezpečení? A ve stejné logice bych také udělal určitý návrh pro stínové zpravodaje a také pro mě samotného, abychom případně zorganizovali cesty, pracovní cesty a navštívili některé země a zmapovali ty hlavní rozdíly, které tady existují. To znamená, vybrali bychom si ty příkladné země z hlediska zeměpisného rozdělení a z hlediska těch odlišných principů. Například země střední nebo východní Evropy, země ze severu a z jihu Evropy. Bylo by dobré, kdybychom mohli toto zrealizovat a zmapovat ty potíže, které existují a hlavně specifika. Velkou pozornost také věnuji tomu, že bychom potřebovali jakousi předběžnou, předběžnou studii ohledně migrace. Nemůžeme jaksi opomenout e, tuto otázku. Víte, že existuje jakási interní migrace v rámci EU. Hovořili jsme o Španělsku ve vztahu k Německu. E, takže měli bychom mít přehled i o této situaci, jinak to vyjde na prázdno. To je vše, co bych dnes chtěl prohlásit, pane předsedo, takže v těch příštích týdnech bylo by dobré sladit harmonogram, pošleme také návrh metodiky všem stínovým zpravodajům a skupinám a dále také se obrátíme na zpravodaje, kteří se zabývají vysílanými pracovníky, protože by měli být začleněni. Takže tím se dostáváme k závěru této pracovní zkoušky. Já myslím, že v rámci těch jednotlivých vystoupení, ať už jsou to experti nebo vystoupení poslanců, tak vidíme, jak strategicky důležitý je tento návrh. Je to opravdu zásadní otázka svobody pohybu, mobility, ať je to přeshraniční mobilita nebo příhraniční mobilita. A je to otázka jejího dopadu, konkrétního dopadu na každodenní život v podobě nezaměstnanosti, zdraví, důchodových systémů, sociálních dávek nebo rodinných dávek a v souvislosti se všemi těmito otázkami, které se týkají zachování práva, ale také i omezení možností zneužívat a organizovat podvody. Je to tedy téma, která je, které je výsostně složité. Ale složitost určité otázky neznamená, že bychom se neměli snažit o ta co nejčitelnější a nejtransparentnější opatření. Protože pokud toto nezajistíme, tak tato opatření nebudou účinná. Pak je tady důležitá věc, která tady byla zdůrazněna ve vašich vystoupeních a také ve vystoupení našeho zpravodaje. A je to nezbytné propojení s prací, která probíhá v podobě sociálního zabezpečení a v podobě přepracovaného znění směrnice o vysílání pracovníků. Toto propojení je nezbytné v této oblasti. V každém případě, co se týče zpravodaje a stínových zpravodajů, tak témata tu opravdu neschází. A při této příležitosti bych chtěl ještě poděkovat i mimo protokolární povinnost expertům za jejich úvod a zvláště za kvalitní a přesné odpovědi, které nám poskytly. Pravdou je, že to není úplně přitažlivé téma, ale v rámci vašich vystoupení jste tomuto tématu dodali životnosti a vášně, takže to je také důležité a za to vám děkuji. Děkuji vám za vaše vystoupení a příspěvky k této práci. Takže prozatím mě přerušíme naše jednání. Děláme si půlhodinovou přestávku a vrátíme se v půl šesté, kde budeme hlasovat. Děkuji a za chvíli opět zde.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

Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ik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 OK. Je vous propose tout doucement de prendre... Chtěl bych vám navrhnout, kolegové, abychom se usadili, abychom mohli začít hlasovat. Čeká nás jenom jedno hlasování. A to jsou normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu. Jedná se o přepracované znění a navrhovatelem je pan Brando Benifej. Jak vidím, ještě všichni nejsou připraveni, eh, takže vás nechám dosprintovat. A připravit si kartičky do hlasovacího zařízení. Voilà, donc nous pouvons commencer. Donc... Můžeme tedy začít. Začneme pozměňovacím návrhem 93, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 94 pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 19 pro? Omlouvá se předseda 18, tak kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 je přijata. Devatenáct pro, proti také to ověříme. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat o dva hlasy. 95 pro, proti, zdrželi se, přijat. 20 pro, proti, Také to raději ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat o čtyři hlasy. 21 pro, proti, zdrželi se, přijat. 97 odpadá, 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis G. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme to raději, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Velkou většinou přijat. 100 pro, proti, ověříme to elektronicky. Le vote est clos. Končím hlasování. Zamítnut. 101. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 25. Pro. Proti. Navrhuji, abychom to ověřili. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat o dva hlasy. přejdeme na další hlasování. To všechno je nepřípustné tady. Le 102. 102 Sorry, le 102. 102 ještě, 102. Kdo je pro? To je na druhé straně ještě zpátky. On vote le 102. Pour. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 26. Pour. 26 pro, proti, přijat. Teď postoupíme vpřed. Kompromis O. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. To byl kompromis O. 33, 130, 131, 132 společně. Kdo je pro? Proti? Přijaty. Kompromis je, kdo je pro, proti. Zdrželi se. Přijat. 135 pro, proti, zdrželi se, přijat. 136 pro, proti, zdrželi se, přijat. Zamítnut, omlouvá se předseda. No, il n'y a pas besoin de vérifier, c'est très, très, très clair. Ne, to nemusíme ověřovat, bylo to velice jasné. 137, 138, 139, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuty. 140 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 141 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 34 pro, proti, zdrželi se, přijat. 142. Ano, 142 pro. Proti. Ověříme to elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 145 pro. Proti. Zamítnut. 35 35 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 144 pro. Proti zdrželi se, zamítnut. 36. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuta. 146. Zkontrolujeme 630. Druhou část 36. Končím hlasování. Zamítnuto. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se, kdo se zdržel teď, je přijat. 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 149 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 152 pro, proti, zdrželi se, přijat. 38. S kontrolem 152 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Jen tak, tak. 38, 153 a 154 dohromady, kdo je pro? Ano, já se omlouvám. Špatně jsem hlasovala. Já jsem byla pro to změní výsledek. To změnit nemůžeme, bohužel. Amendment 38. 38. 38, 153, 154. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Zkontrolujeme elektronicky 38, 153, 154. Končím hlasování. Přijat. Pane předsedo, můžeme Eh, požádat, aby poslanci žádali o zkontrolování hlasování, protože to není zodpovědnost asistentů. Ano, jen poslanci mohou žádat o zkontrolování hlasování. 39, 156, 155, jde pro? Proti? Přijat. 157 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 158 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 159 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 40 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 161 pro Proti? Přijat. 162 pro? Proti? Přijat. 163 pro? Proti? Přijat. U à l'amendement 41. Kdo je pro? Proti? zdržel se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrhy 42, 168 a 169, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromis L, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 44 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 175 pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut. 176 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 177 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 45 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat 179 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat 46 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. E, budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 46 pro kontrolu. Zahajuji hlasování, končím hlasování a návrh byl přijat o dva hlasy. Kompromisní návrh N pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Sto osmdesát šest pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 187 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Kompromis Omlouvám se, to bylo příliš rychle. 190 pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. 191 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Kompromis A v odůvodnění s ústním pozměňovacím návrhem pana Fej. Yes, we... Ano, my máme návrh ALDE, který bych tu chtěl prezentovat. Je to ústní pozměňovací návrh, kde by se ta část za ensuring v pozměňovacím návrhu, tam bychom vypustili that all applicants are equally treated a místo této věty bychom tam dali standardized reception conditions for all applicants. Jsou námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, takže můžeme hlasovat o kompromisním návrhu A, kde pro? Proti? Držel se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh B, kdo je pro? Proti? Zdržel se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrhy 3 a 53, kdo je pro? proti, zdržel se, návrh byl přijat. Návrh 54, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 55 pro, ten odpadá. 56 pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. Návrh 5 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 57 pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 6, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. 58, kde je pro, proti, zdržel se, byl zamítnut. Návrhy 7, 60 a 59. Kdo je pro? Proti? Držel se. Návrh byl přijat. 61 pro. Budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacích návrzích 7, 60 a 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. 8 e, odpadá, 62 odpadá, 63 taktéž. Pozměňovací návrh 9, kde je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Návrhy 10 a 64, kde je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh C, kdo je pro? Proti? Drželi se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 67, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Kompromis D, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromis E, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Kompromis F, pro? Proti? zdržel se, návrh byl přijat. Návrh 77, kdo je pro? Proti? Zdržel se, návrh byl přijat. 79 pro? Nikoli. Předseda se opravuje. 80 pro? Návrh 80 pro? Proti? Drželi se, návrh byl zamítnut. 81 pro? Proti? zdrželi se zamítnut 16 pro, proti, zdrželi se přijat. Šestnáct, dobrá, budeme hlasovat znovu o návrhu 16, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 82 pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut 83 pro, proti, zdrželi se zamítnout 84 pro, proti, zdrželi se zamítnout 85 pro, proti, zdržel se. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 85. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat o jeden hlas. Takže Dobře, že jsme to zkontrolovali. Osmdesát osm pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 90 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 91 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 92, snažím se správně francouzsky, proti držel se, návrh byl zamítnut. Závěrečné hlasování jmenovitě elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Blahopřeji zpravodaji. Tím jsme dnes skončili a zítra se sejdeme zase přesně v 9 hodin.